Good morning, everybody. Dobré ráno a vítejte. Můžeme prosím schválit dnešní pořad jednání? Ano, výborně. Chtěla bych jenom připomenout, že jsme vysíláni po internetu a záznam na internetu zůstane. A e, také dokumenty budou k dispozici na aplikaci e-meeting. A my k tomu budeme mít instruktážní zasedání e, dnes dopoledne, takže abyste e, věděli, jak na to. Tak, máme tady e, nový bilten. A co se týče slyšení, dnes večer budeme mít koordinátory, bude to o slyšeních, nicméně příští čtvrtek eh, bude hodně náročný den pro náš výbor. Jsme eh, asociovaným výborem uslyšení Moskoviči, potom Biankovská, potom eh, ještě další slyšení do pozdního večera. Takže Eh, také se budeme muset domluvit eh, o tom, jak tedy kdy časově si koordinátoři dají feedback a tak dále. Takže eh, já také se musím setkat s šéfy jiných výborů podle toho, jak jsme přiděleni na slyšení. a každopádně odcestovat ve čtvrtek večer, to nebude úplně jednoduché a garantované. A e, já ještě se pokusím získat maximum informací a e, koordinátorům je potom poskytnu ještě dnes večer na tom zasedání. Dále schválení zápisu. E, můžeme považovat zápis z minulé schůze za schválený. Tak a teď se dostáváme k hlavnímu bodu na dnešním dopoledni a to je eh, ano, a to je o um, pan uh, výkonný ředitel Josef Dune z direktorátu C o posouzení dopadu a evropské přidané hodnotě. Týká se to vlastně eh, nákladů eh, existence Evropy. Víme, že o tom pracujete řadu měsíců a eh, tato zpráva či studie má pět různých částí a tedy eh, jak to budete dělat. Možná, že každý byste mohli mít pětiminutovou prezentaci a potom bychom to mohli dělat třeba po, já nevím, možná tři prezentace a potom vezmeme otázky a pak tu druhou část, pokud s tím všichni souhlasíme. Takže první tři části nejdříve. A možná byste mohli začít tím, že nám řeknete, kdy bude eh, tento dokument k dispozici v dalších jazycích. Ano, děkuji, paní předsedkyně je eh, pro nás eh, velkým eh, velkou předností, že můžeme být v, IRKO, v IMKO. Já tady znám mnohé z tváří, s nimi jsem pracoval už několik let a dneska dopoledne jsem zde za ředitelství pro posouzení dopadu a evropskou přidanou hodnotu, která byla, tedy ředitelství, které bylo vytvořeno v roce 2012, aby Eh, mohl Evropský parlament eh, lépe hodnotit eh, vykonanou práci. Ten návrh, který zde máme, je výsledkem velice zajímavého projektu, který je společným projektem IMCO a komise a mohu vás ujistit, že ten syntetický dokument bude jistě přeložen do všech jazyků a e, pokud by byla žádost, e, poptávka, tak můžeme i další části na žádost e, přeložit do dalších jazyků, protože to může být cený dokument pro komunikaci s voliče. V zásadě nám tady jde o to, že se chceme vrátit ke kořenům. Je velice eh, známo, že Evropský parlament eh, tady přišel s tím eh, termínem náklady, kdyby Evropa neexistovala, to je tedy z roku 1993 tento pojem, Eh, který pochází z akademické sféry a profesor eh, Čikiny z roku 99 eh, mm, vypracoval zprávu a odhadoval to na 200 miliard EQ, tedy hodnotu hodnotu společného trhu, což je zhruba 800 miliard v dnešní hodnotě. My de facto navazujeme a aktualizujeme eh, pana Čekýnyho. On specifikoval pět oblastí a my jsme tady požádali pět expertů, aby eh, nám to v těch různých oblastech představili. Tak byste říkali, že eh, nejdříve první tři, hm, dobře, když to tak chcete, může to tak být. Experti pracovali nezávisle, nespolupracovali se sebou, takže my zde máme pět nezávislých pohledů na e, společný trh. Kdybych to měl shrnout, e, tak to je v této tabulce, e, kterou zde vidíte. To je přehled toho, co nám ti experti řeknou. Michael Hefner bude hovořit o volném pohybu zboží, a ukazuje se, že tedy ročně nám to přináší zhruba 1,43 eh, milionů, miliard samozřejmě. Pak tady volný pohyb služeb, odhad je 338 miliard, což je tady dolní hranice. A pak máme eh, veřejné zakázky 36, eh, e-commerce také 36 miliard a a potom, eh, pokud se týče spotřebitelské eh, ochrany spotřebitelů, tak to bylo 58 miliard ročně. To jsou opravdu vysoká čísla. A my jsme používali také posouzení dopadu, eh, které vydávala komise a když se podíváte na další oblasti, které se nepřekrývají, tak je to zhruba dalších 362 miliard eh, ročně ekonomický přínos. Takže celkem je to 1,5 tedy tisíc miliard eh, eur. No, eh, samozřejmě ta čísla je třeba brát s určitými výhradami, ale je, myslím, jasné, že společný trh znamená obrovský potenciál růstu. Já zde mám také syntetickou zprávu a předběžné závěry. A ty se v podstatě týkají toho, že eh, potíže spočívají z velké části eh, v tom, že zde máme regulační eh, překážky mezi Eh, členskými zeměmi a to něco stojí. A možná, že bude spíše prací vašeho výboru, abyste to přeložili do řeči nezbytných politických kroků. Takže když dovolíte, eh, já bych tedy dal slovo našim expertům, kteří vám dopodrobná představí své konkrétní závěry a nálezy. Thank you. Thank you very much. Děkuji vám. Jenom bych chtěla eh, připomínat eh, všem, eh, kdo zde poslouchají, že tu máme materiály, které jsou dostupné také online, můžete se na ně podívat. Jsou dostupné jak vytištěné, tak v elektronické podobě. Chtěla bych navrhnout, abychom svobodný pohyb eh, osob zboží služeb eh, vzali eh, dohromady a mm, digitální trh. Souhlasíte s tím? Děkuji vám za tento úvod, paní předsedkyně, a za příležitost představit výsledky naší studie. Nehledě na to, že svobodný pohyb e, zboží je jedním z největších poroků jednotného trhu. Podle naší studie je patrné, že i 20 let poté, co byl ustanoven společný trh, dochází k fragmentaci trhu a je bržděn jednotný trh e, regulací. Jsou tu překážky e, které brání v investicích a nebo ve svobodném pohybu zboží a služeb. Jedná se o potenciál, který dosahuje 183, 183 269 miliard dlouhodobě. A to platí tedy ohledně pohybu mezi členskými státy. Jak jsme došli k těmto výsledkům? Detailně se vám to pokusím vysvětlit. My jsme se zabývali třemi zásadními otázkami, které se změří na různé úrovně. Na úrovni 28 jsme chtěli zjistit, jaké ekonomické benefity může mít, pokud zde nebudou národní eh, bariéry. Eh, potom na národní úrovni, jak tyto dopady jsou eh, viditelné v jednotlivých členských státech a potom v jednotlivých odvětvích, jaký eh, dopad má další harmonizace specifických sektorů na evropské hospodářství. Zejména na stavebnictví jsme se zaměřili. Pár slov o našem přístupu ohledně těchto otázek. Tedy na úrovni 28 jsme používali ekonometrický model ekonomické závažnosti, eh, abychom mohli predikovat ekonomický prospěch u eh, zrušení obchodních překážek. Zabývali jsme se údaji obchodními z údaji z, obchodní, z Mezinárodního měnového fondu, ze Světové banky a z OECD. Zabývali jsme se tedy přímý bariérem nebo bariérami mm, pro investice. Jak vypadá takovýto model? Eh, zabývá se bilaterálním obchodem mezi jednotlivými eh, zeměmi, eh, včetně takových aspektů, jako je velikost země, fyzikálních překážek, jako jsou vzdálenosti mezi zeměmi, kulturními bariérami, například země, které mají společný jazyk, snadněji spolu obchodují, potom to jsou celní bariéry, což už se v podstatě nevztahuje na ten jednotlivý vnitřní trh otázka, tato otázka byla eh, velice upozaděna také díky VTO. Eh, potom to jsou eh, překážky, které brání podnikům přesouvat svůj kapitál do zahraničí a toto má také dopad na obchodování. A pak to jsou netarifní nebo necelní překážky a ty vyplývají z nedostatku a harmonizace mezi jednotlivými členskými státy. Jedná se o různé úrovně zdanění, o různé předpisy zdanění a podobně. A pokud máte rádi rovnice, můžete se podívat na tento model vyjádřený matematicky. Z tohoto obrázku si můžete odnést to, eh, že že tu je významný dopad eh, těchto překážek na obchod mezi členskými státy. I globálně využívali jsme parametry, které ukazují to, co můžeme predikovat, pokud by tyto překážky ve vnitřním trhu eh, zmizely v rámci EU. A navenek podívejme se nyní, co by to znamenalo odhady takovéhoto scénáře kdyby se plně odstranily veškeré překážky, to je první scénář a za druhé, to je realističtější scénář, eh, kdyby, eh, kdybychom měli kritéria eh, nastavené podle těch zemí, které mají nejmenší překážky podle údajů OECD. Můžeme takto podporovat tedy vzájemný obchod mezi zeměmi EU a to by, tímto způsobem bychom dosáhli až 98 miliard eh, prospěchu eh, užitku pro eh, obchod v EU. Kdyby byly zrušeny necelní překážky, bylo by to 102 až 171 miliard což ukazuje na poměrně optimistický scénář, protože to ukaz, by to znamenalo, že by všechny členské státy by zrušily se překážky, což je relativně nepravděpodobné. Nicméně nám to ukazuje eh, obrázek toho, co by se mohlo stát a jaký by to mělo užitek. Na národní úrovni jsme zjistili, eh, že eh, tyto překážky se vyskytují v různé míře v různých členských státech. Ehm, podívejte se na eh, baltské státy. Eh, tyto země charakterizuje OECD jako země, které mají eh, původně tedy vysoké překážky a je pro ně užitečnější tedy snížit tyto překážky, zmírnit je. Tento gravitační model jsme využili prostřednictvím přirozeného experimentu v odvětví stavebního materiálu. A e, to na základě toho, že jednotlivé normy jsou striktně závazné pro e, harmonizované produkty ve všech členských státech a porovnávali jsme takto, jak by to ovlivnilo e, stavební sektor. A zjistili jsme, že by došlo k 3% nárůstu obchodu v rámci EU. A nyní bych chtěl předat slovo eh, kolegovi, který bude hovořit eh, o dalším z těchto témat. Zaměří se na služby. Děkuji vám. Joe, how does this work? got to slides. Oh, my God. It's better that we sit in the front. I perhaps jump in here, Chair, just to mention that the example just given of 3% increase. Ten uh, příklad 3%, to e, znamená, e, že by to bylo poté, co je odsouhlasena také legislativa v rámci výboru IMCO. Thank you. um, single market for services and we Jednotný trh pro služby. Tady mm, se zabýváme třemi aspekty, ale především bych rád velice jasně uvedl to, že služby se velice liší od eh, zboží. Lze generalizovat u zboží, ale u služeb nikoli. Je to skutečně velice roztříštěná sbírka různých druhů služeb to je eh, velice složité pole působnosti jak pro výzkumníky, tak pro regulátory. Proto jsme se především snažili vytvořit takovou představu společného trhu služeb, protože velice málo lidí skutečně plně chápe, co to vlastně znamená. A pak budeme hovořit o těch uh, Eh, různých rozdílech a eh, jejich dopadech. Takže jak vypadá celková představa vnitřního trhu pro služby? Eh, dále se budeme zabývat deficity nebo různými rozdíly ve službách na vnitřním trhu. Někdy totiž jde také o konkurenci spíše než o regulaci svobodného pohybu služeb. A jsou tu různé kvalitativní, kvantitativní rozdíly. Eh, asi to nebudete moci přečíst, ale mnozí jste si asi vzali i tištěný materiál, eh, takže na to uvidíte lépe. Je to na stránce 19 a eh, pan Dan a další kolegové také zmínili ve svých závěrech. My jsme se snažili tyto velice komplikované aspekty nějakým způsobem skloubit a vytvořit jednotnou představu. Budu se to pokoušet vysvětlit za jednu minutu. Začíná to takzvaným um, deštníkem smlouvy, eh, který ukazuje, jaké zde jsou povinnosti plynoucí ze smlouvy o fungování Evropské unie a eh, jsou tu tedy právní normy o svobodném pohybu a právu usazování. To všechno spolu souvisí. Když hovoříme o regulaci a o, o méně, eh, menší regulaci, musíme mít na paměti, že velká část regulace závisí právě na tomto velikém deštníku. Mnohé věci zde jsou kvůli tomu, že zde máme klíčový prvek tohoto deštníku. Veřejné zakázky koncese byly poslední dobou e, revidovány, e, pak tu jsou e, infrastruktury pro síťové průmysly a můžeme říci, že v Evropské unii i jinde se jedná o fragmentaci v rozhodování. A subsidiarita eh, v některých případech eh, potřebuje eh, tak vnitřní, způsobuje to, že někdy je vnitřní trh rozdrobený. Potřebujeme někdy konání až na úrovni agentur. Potom tu máme celý šest bloků a pokusím se, aby to znělo jasně na jedné straně tu jsou finanční trhy, eh, dopravní mody, síťové sektory, regulované profese, eh, dočasné přezraniční služby a citlivá odvětví. Pak tu jsou různá průřezová odvětví, eh, průřezové režimy pro činnosti na jednotném trhu. Eh, to je například eh, horizontální aky pro eh, spotřebitele, vnitřní trh, vnitřní trh pro logistiku, digitální jednotný trh. Naše modely jsme jsme nevytvářeli tedy mm, na příliš široké bázi. My jsme se snažili Eh, zaměřovat se na to, co jsme mohli změřit, jak kvantifikovat eh, eh, tedy tyto náklady na neexistenci Evropské unie ve službách. Zabývali jsme se například elektronickým obchodem, plynem, elektřinou, ehm, dopravou pro železni, po železnici, finančními trhy, směrnici o službách. Víme, že už je tu zpráva o nákladní přepravě po e, železnici. Já vím, že to nezáleží přímo na výboru INKO, ale rád bych požádal Evropský parlament, aby viděli e, i tento obor e, nákladní železniční přepravy v celém kontextu, protože má veliký dopad na konkurence, schopnost. A nyní už tu jsou tedy dostupná čísla, pro Evropský eh, parlament. Eh, bohužel, co se týče profesionální služeb, tam bylo velice málo eh, dat pozbíráno. Ty nejjednodušší věci nejsou k dispozici. Například nevíme, kolik profesionálních právníků může pracovat v určitých oblastech v EU. Vy si můžete říct, to snad není možné. Ano, je to možné. Ptali jsme se osob v DG Mark a Neuvěřili byste, jak je obtížné získat takovéto údaje. Eh, potom je tu eh, maloobchod, nicméně k němu se vztahují různé studie s různými výsledky. V naší eh, zprávě jsme tady udělali odhady té nižší a, a vyšší částky a ehm, dolní částka je 337 miliard a ta horní je 637 miliard. Eh, pak zde ještě máme takový šedý prostor, který buď nebyl eh, kvantifikován, například eh, Komise 15. května přišla s velkým textem o finančních službách a kvantifikovali tam tři aspekty, ale zbytek zůstal nekvantifikován, ač je velice důležitý. A celá řada aspektů nelz, nemůže být ani kvantifikována. Je to e, dynamická stránka věci a je velice důležitá, nicméně není možné ji kvantifikovat. Pak je tu celá řada důležitých věcí, které musíme mít na paměti, abychom nesčítali hrušky s jablky. A je jasné, že pokud se sčítají údaje z různých studií, mohou být údaje analyticky nesprávné. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Jsou nějaké dotazy v této fázi, nebo to vezmeme pak všechno najednou? Můžete pokračovat. Další studie se týkala digitálního jednotného trhu. Děkuji vám. Eh, tedy já prohovořím o studii, která se zaměřuje na některé aspekty digitálního trhu, zejména co se týká elektronického obchodování. Náš přístup v podstatě byl takový, že jsme se eh, snažili provést přeskum legislativy, identifikovat mezery v ní a nebo mezery v její implementaci. to znamená v implementaci těchto zákonů. Identifikovali jsme několik takových mezer, u některých z nich, ne u všech, u některých z nich jsme se snažili e, kvantifikovat přidružené náklady. Takže teď ty mezery. Máme tři oblasti, kde se nám podařilo rozumně dobře učinit kvantifikovaný odhad. E, jednak se to týkalo cloud computingu. Tady se problémy e, týkají nedostatku spolehlivých e, poskytovatelů služeb a nekonzistentnosti a příslušné legislativy. Takže de facto, když si ukládáte data do cloudu, tak není úplně jasné, kdo je zodpovědný za jejich integritu a za jejich bezpečnost. Pak zde je oblast plateb, kde v podstatě ne nutně máme velké legislativní mezery, to ne, ale ty problémy jsou spíše v divergenci obchodních praktik napříč členskými státy vzhledem k jejich historickému odkazu e, vývoje finančních trhů. A to znamená, že zejména přeshraniční platby jsou nákladnější, než by to jinak muselo být. A třetí oblast, na kterou jsme se zaměřili, je oblast poštovních a balíkových služeb, které jsou v elektronickém obchodování důležité proto, že přes internet se kupuje mnoho fyzického zboží a je potřeba ho nějakým způsobem doručit. A opět v této oblasti není ani tak nedostatek legislativy, ale e, ty problémy se zejména týkají dostupnosti informací a dostupnosti některých způsobů dopravy, takže doprava je často nákladnější a často není vůbec přeshraničně dostupná, ať už z jakýchkoliv důvodů. A pak zde jsou další mezery, které jsou potenciálně snad ještě důležitější, eh, kde jsme se ale nezaměřili na kvantitativní otázku. Eh, jednak je to například oblast digitálních podpisů ta takzvané e-identifikace by mohla být oblastí e, otevírající nové možnosti pro spotřebitele. Takže náklady na to, že to nemáme k dispozici, jsou asi obrovské, ale je to tak komplexní oblast, že vlastně nelze spočítat, o kolik peněz takto přicházíme. A teď pár čísel. Eh, tyto tři oblasti, to znamená cloud computing, platby a poštovní a dodávkové služby, společně ty náklady se pohybují někde kolem 56 miliard, většina z čehož eh, je způsobena těmi nedostatky v cloud computingu. A pak zde máme ještě druhý krok, eh, kdy jsme se pokusili tento odhad nákladů za tyto tři oblasti vložit do makroekonomického modelu Evropské unie, abychom se podívali na to, jaké, eh, jaké zisky bychom generovali tím, že bychom uzavřeli tyto, tyto mezery. Eh, výsledky nám říkají, že eh, by se mohlo jednat zhruba o 0,4% bodů HDP a zhruba 0,2 milionu nových pracovních míst. Důležitá poznámka, toto je skutečně cvičení ze zdola nahoru takže tato čísla se skutečně týkají jenom těchto tří oblastí, kde jsme si byli dostatečně jistí, že má smysl prezentovat kvantifikovaný odhad. Nemá to, prosím, pěkně reprezentovat celou oblast jednotného digitálního trhu. Tak a na závěr. První závěr, digitální hospodářství se rozrůstá a je stále více propojeno s tradičním hospodářstvím. Ty hranice jsou při nejlepším nejasném. Jakékoliv zbývající mezery v jednotném digitálním trhu jsou velmi důležité tím pádem. V této oblasti máme za poslední roky signifikantní legislativní aktivitu, což znamená, že jakékoliv hodnocení je ožehavější a e, vyžaduje to také inteligentnější monitorovací systémy. Musíme hodnotit, zda nová legislativa řeší problémy, které e, skutečně existovaly. Další zjištění je, že e, pravděpodobně v mnoha těchto oblastech může být užitečná nelegislativní cesta, tedy tím, že například budeme podporovat um, dobrovolné dohody o normách a standardech. Mimo jiné proto, že se tyto oblasti vyvíjejí tak rychle, že legislativa jaksi vždy bude následovat eh, rozvoj a ne naopak. No a závěrečné zjištění samozřejmě je takové, že když se podíváme na ta čísla za ty tři konkrétní oblasti, tak je jasné v podstatě, že e, jsou to čísla velmi vysoká a že ty mezery jsou značné. Děkuji vám. And were you also giving Děkuji. Měl jste vy také na starosti tu prezentaci o spotřebitelích a veřejných zakázkách? Aha, tak prosím. Dobrý den. Já mám tedy na starosti náklady na existenci Evropy v oblasti veřejných zakázek. Začnu tím, že se podíváme na cíle této studie. To bylo podobné jako u těch ostatních studií. I my jsme byli požádáni, abychom se zaměřili na náklady, na mezery ve stávající legislativě o veřejných zakázkách a měli jsme analyzovat, eh, jaké výhody by mělo dokončení jednotného trhu v této oblasti. Naše studie měla takové čtyři fáze. Jednak jsme konzultovali literaturu, Chtěli jsme se sbírat co největší množství důkazů, tak abychom mohli hodnotit, jaké budou výhody, eh, náklady Chtěli jsme také identifikovat nějaký základ, na, e, pomocí kterého bychom mohli vypracovat reprezentativní studii. K tomu se pak dostanu eh, za chviličku, jakým způsobem jsme konkrétně postupovali. E, druhá fáze e, byla e, v podstatě výzkumná. Tady jsme zejména sbírali kvantitativní informace. E, společně s některými ostatními studiemi i my jsme se potýkali s problémy dostupnosti informací. Takže i e, tento výzkum byl velice důležitý. E, tři případové studie, které zmíním, nám pak dali, to je další fáze, konkrétní informace o nedostatcích nedostacích legislativy v oblasti veřejných zakázek, jak na straně zadavatele, tak na straně přihlášených subjektů. Podívali jsme se na konkrétní sektory, ty pak proberu za chvíli, a snažili jsme se pochopit, jaké v nich jsou konkrétní problémy. A nakonec jsme provedli hospodářskou, tedy ekonomickou analýzu, prostřednictvím které jsme identifikovali náklady a možné výhody, což asi eh, pro eh, vážené poslance bude nejzajímavější dnes. Ehm, na to se pak tedy zaměřím víc dopodrobna. Takže eh, nejprve, jaké mezery jsme zde identifikovali v legislativě o veřejných zakázkách? První velice důležitý bod je, že toto jsou mezery, které existovaly před tou novou legislativou, která byla e, zavedena v roce, 2000, e, eh, v roce 2014 v lednu. My jsme prováděli studii na základě důkazů a máme nové směrnice, ovšem nemáme dostatek důkazů, abychom mohli řádně analyzovat, jaké jsou náklady a výhody této nové legislativy. Takže e, provedli jsme kvalitativní analýzu toho, co si myslíme, že ty nové směrnice dosáhnou. Nicméně vše, co tady budu prezentovat, je založeno na těch mezerách, které existovaly před zavedením této nové legislativy. Předtím, než byla schválena na začátku tohoto roku. Takže na to prosím pamatujte. Těch šest mezer, které jsme identifikovali, e, souvisely s rozsahem těch směrnic a nedostatkem jasnosti ve směrnicích, což může vést k tomu, že zadavatelé používají plný režim na místo nějakého odlehčenějšího režimu což má dopad na náklady pro jaksi účastníky toho řízení. Procedurální otázky, co se týče flexibility zejména, tam byly nedostatky a to je něco, co alespoň částečně nová legislativa řeší. Strategické zakázky. Pakliže Eh, účastníci řízení chtějí do toho řízení zavádět i nějaké environmentální aspekty, eh, existují zde určitá rizika co do pozdějšího rozhodování, takže to je eh, oblast, kterou, na kterou jsme se také zaměřili. Dostupnost, samozřejmě máme zde jazykové e, výzvy, přístup k zakázkám v dalších státech, máme zde rozdíly mezi zeměmi, co se týče jak regulace, nemáme um, žádný jednotný portál pro zakázky pod těmi prahovými hodnotami a tak dále. Takže to všechno eh, jsou mezery, které existovaly před eh, tou nejnovější legislativou a částečně byly eh, vyřešeny. A co se týká koncesí, měli jsme poměrně obsáhlou legislativu v Evropské unii, ale e, koncesní trhy byly většinou pouze domácí, to znamená omezeny na e, jednu zemi. Jaká byla naše zjištění? E, podívejme se nejprve na případové studie. Nedostatek jasnosti, jak fungují procedury, to bylo problematické pro všechny zúčastněné strany, jakým způsobem se mají zadávat strategické zakázky, jaká kritéria kromě ceny se mají využívat. Co se týká našich přístupů, používali jsme dva na tu kvantitativní analýzu. Ehm, jednak na základě studie z roku 2006 jsme vypracovali odhad toho, jaké možné přínosy by byly tehdy v přeskoumání této studie a e, při zohlednění e, inflace, rozšíření Evropské unie, úrovně výdajů na veřejné zakázky jsme to vše porovnali e, s těmi možnými přínosy dnes. Tedy v porovnání s tou původní zprávou. Odhadli jsme, že roční možné náklady na neexistenci Evropy je zhruba 49 miliard euro, ovšem každoročně se ušetří až 22,7 miliard. Eh, když to porovnáme s DG Internal Market, eh, a s jejich údaji mohli jsme odhadnout průměrné, eh, průměrné úspory na ty tři případové studie které jsme prováděli. A e, pomocí této křížové kontroly jsme dosáhli odhadu e, výročních nákladů na neexistenci Evropy ve výši 57,3 miliard. To znamená, že v závěrech naší zprávy se soustředíme hlavně na e, naše původní závěry, to znamená úspory 22,7 miliard, možné náklady 47 miliard. Jak už jsem zmínil, eh, některé ty mezery před eh, lednem roku 2014 byly novou legislativou uzavřeny, nicméně není možné kvantifikovat, jaké přínosy to mělo. Samozřejmě bude to možné provést, jakmile budou ty změny mít dost času na to, aby začaly nějak působit. Ovšem pak je zde ještě několik dalších mezer, které nemohou být uzavřeny, například přirozené bariéry, ehm, budou zde vždy jakési přirozené překážky, například některé služby má větší smysl poskytovat pouze na lokální úrovni, eh, což je jeden příklad za všechny. Nicméně myslíme si, že eh, nejnovější legislativní změny mohou mít značný dopad na mezery, které jsme identifikovali. Děkuji vám. Děkujeme. A teď tedy ještě jednou Vojčech. Eh, spotřebitelské aký, pokud se nepletu. Děkuji. Takže já teď mluvím jménem Marka Píkoka, který prováděl tuto studii o spotřebitelském AKI, ale nemohl bohužel dnes přijít. Přístup zde je v podstatě velmi podobný. Snažíme se provést přehled legislativy v oblasti spotřebitelského AKI a e, těch několik oblastí, kde byly identifikovány mezery, tam byly provedeny případové studie. Snažili jsme se zjistit praktické situace, kde jsou spotřebitelé a podniky negativně ovlivněny takovýmito mezerami. A poté provádíme kvantifikaci, e, která vlastně proběhla na základně revize e, literatury a, e, či, a jaksi čísel. Opět z těchto závěrů nelze vypracovat nějaké celostní celkové přehledy, ale k tomu se pak za chviličku vrátím. Takže Jaké jsou ty mezery? Těch oblastí je celá řada, kde je prostor pro zlepšení. Například eh, obchodní záruky, fragmentovaný přístup k implementaci stávající legislativy, oblasti, které nejsou pokryty evropskou legislativou, Například revize transakcí, kdy spotřebitelé prodávají zboží ehm, obchodům, například ehm, starožitnosti nebo podobné věci. To znamená, hodně cené věci, ale často se tam pohybujeme vlastně na eh, černém trhu. Pak transakce spotřebitel-spotřebitel C2C, které probíhají bez nějakého zprostředkovatele. Eh, to jsou online aukce většinou, typicky eBay, opět ani toto není pokryto. Pak zde máme oblast spotřebitelských úvěrů, kde je ochrana při nejlepším nerovná a mnoho ustanovení legislativy EU nejsou povinná. Pak je zde oblast e, hazardních her a online hazardu, kde v podstatě zcela absentuje ochrana spotřebitele. E, na základě tohoto jsme vypracovali e, případové studie, snažili jsme se kvantifikovat tři věci, to znamená obchodní záruky, spotřebitelské úvěry a hazard a online hazard. přičemž čísla, která nám e, z toho vyšla, jsou nejvyšší v oblasti hazardních her, e, kde vlastně nemáme vůbec jednotný trh, takže tam ty celkové náklady na existence Evropy je e, zhruba někde v řádu 5,5 tisíc miliard euro a souvisí to s velmi rozlišnými podmínkami, které nabízí hazardní služby v jednotlivých členských státech. Jsou to tedy náklady, které se e, týkají zavedení jednotného trhu, který by vedl ke konvergenci e, jak e, otázky oblasti výher z hazardu. No a e, pak samozřejmě se zde řeší také otázky lidí závislých na hazardu. To je také jedna z oblastí, kde by jednotný trh mohl významně pomoci. Takže i toto je zde zohledněno. Co se týká e, e, spotřebitelských úvěrů, tam ta čísla vzešla z toho, že větší konkurence přeshraniční v oblasti eh, spotřebitelských úvěrů by mohlo vést ke zlepšení podmínek pro spotřebitele. A co se týká obchodních záruk, tam eh, je ta částka poměrně nízká. No a poté jsme provedli ještě separátní cvičení, které se v podstatě zabývalo tím, jaký by mohl být ten celkový zisk tím, že bychom uzavřeli veškeré mezery v spotřebitelském AKI a e, tam, tam nám z toho vyšla částka zhruba okolo 58 miliard euro. Takže na závěr. Spotřebitelské aký je oblastí, Eh, kde docházelo k výrazné legislativní aktivitě za poslední léta. Ehm, ochrana spotřebitelů se zvyšuje, zlepšuje se empowerment spotřebitelů, nicméně stále zde máme ještě prostor pro další legislativní zlepšování v některých oblastech, eh, zejména tam, kde vlastně neexistuje vnitřní trh. Eh, hazard je jeden z příkladů, ale je pravda, že to je oblast poměrně ožehavá. Eh, další důležité pozorování je například to, že ta, eh, tyto oblasti jsou napojeny na další oblasti. Spotřebitelé stojí v samotném jádru fungování vnitřního trhu, takže je potřeba vnímat věci jak si šířejí, co do eh, toho, jakým způsobem změny ve spotřebitelském aký ovlivní například oblast služeb nebo další oblasti v Evropské unii. Eh, hlavní pozorování je, že měnící se obchodní modely znamenají, že legislativa často pouze dohání nejnovější změny na trhu. To je z mé strany vše a děkuji vám za pozornost. Já jsem měla něco udělat na začátku a zapomněla jsem na to. Měla jsem říci, kdo eh, kterou prezentaci zde bude eh, představovat. Takže mm, zboží to byl doktor Marko Hafne z Round Europe o službách. Ta prezentace eh, to nám předvedl pan Jacques Pelkmans. Dále Chris Smith nám odprezentoval veřejné zakázky a on je eh, z organizace Europe Economics a právě domluvil pan Vojčech Pačínský eh, z GHK International. Prezentoval nám společný digitální trh a spotřebitelské aky. Ve složkách byste měli mít eh, všechny tyto prezentace, zatím v angličtině, ale jak bylo řečeno, chystají se překlady do dalších jazyků, pokud vám to pomůže. E, toto je, toto je prováděno všechno na podnět našeho výboru, čili jsou to naše zprávy. A já musím říci, že eh, ty prezentace jsou hodně obecné a je možno jít daleko, daleko hlouběji do detailu. Eh, když se podíváte na své složky, tak ono to možná není úplně přehledné, ale ve té třetí části dokumentace máte eh, společný trh a spotřebitelské aký ale pak tady máme ještě případové studie. Eh, první jste eh, zmínil, eh, to je velice zajímavé, to je o zdravotnickém zařízení. Není to jenom o nákladech nebo ceně, ale také o dostupnosti vysoce kvalitních produktů, čili To je eh, velice zajímavé a možná jste k tomu dostali nějakou e-mailovou korespondenci. To je, myslím, strana 53 eh, části o společném trhu eh, se zbožím. Bylo by skutečně žádoucí, kdybyste si některé ty zprávy prošli detailněji, zejména ty případové studie a jednotlivé, jednotlivé příklady. Tak a já zatím mám jenom jeden dotaz a sice od Marie Grapíny. Děkuji vám. Děkuji vám, paní předsedající. Tak zaprvé musím říci, že bych vám chtěla poblahopřát k tomu, že jste právě toto dala na program. A já jsem taky eh, velice vděčná expertům, kteří nám předložili studie. Eh, Víme, jak je to náročné a je tedy eh, velice frustrující to, že snad máme tak málo času. Jména našich expertů jsou velice významná. Já jsem se tedy chtěla zeptat na několik věcí ohledně vnitřního trhu. Některé z problémů zde již byly zmíněny ve studiích. Ale úplně jsem nepochopila, jak tyto studie byly provedeny. Jak eh, jakým způsobem jsou platební dokumenty nebo dokumenty o Eh, finančních prostředcích ovlivněny eh, jednotlivými eh, regulacemi v členských státech, protože u nás v Rumunsku například nejsou v normách sankce a to způsobilo obrovské problémy ve vnitřním trhu. A chtěla jsem se expertů zeptat, zda v těchto studiích jste zvažovali také prodejní smlouvy, smlouvy tedy o prodeji, o specifickém zboží. Například rumunský výrobce chce prostřednictvím distribučního mm, způsobu mm, něco prodat eh, ve velkou obchodu, v makru, ale eh, jsou tu jiné smluvní podmínky v jednotlivých členských státech. V Rumunsku jsou jedny sady podmínek, v Německu další a podobně. A toto všechno Toto všechno má také dopad na normy eh, týkající se eh, sporů a řešení sporů. Zabývali jste se například také problémy eh, takovýchto sporů mezi jednotlivými státy, protože někdy je zapotřebí i mnoha měsíců, je zapotřebí mít sestavený výbor, který se tímto zabývá. V případě tedy sporů, jak, eh, jaký dopad to má a eh, kolik měsíců tato procedura trvá? Děkuji, paní předsedající. Tyto údaje, zejména číselné, jsou úžasné. Čili jednoduše by se dalo říci, kdyby Evropská unie by byla schopná dokončit budování společného trhu, vyřešily by se tím všechny problémy nezaměstnanosti a růstu. V politice samozřejmě je třeba si stanovovat priority. Kdyby se vás do budoucna zeptal předseda komise Juncker, co je nejdůležitější pro dokončení a správné fungování společného trhu, jaká by byla vaše odpověď? jak spolu souvisí odstraňování bariér z vnitřního trhu a, a chytrá regulace, což je eh, jedna z priorit eh, komise. A zvláště mě zajímá eh, jedna věc. To, co jste řekli o regionálních rozdílech. Když se podíváte na Francii a Španělsko a možná byste řekli, eh, že pokud by se tedy bariéry eh, odstraňovaly, eh, pak tyto dva regiony by z toho měly nejmenší přínos. Jak to, proč, jak jste k tomu došli? To jsou otázky, na které se lidé ptají. Čili ptají se, co mě dává Evropská unie, co je jejím přínosem. A jestliže já odpovím, eh, ano, je to společný trh a jeho fungování, no tak to si moc nepomůžu a ti lidé mě nebudou příliš rozumět, co myslím. Děkuji. Tak a ještě třetí otázka a potom byste možná odpověděli na všechny tři a pak se uvidí, co budeme dělat dál. Potom tedy další kolo. Takže eh, Carlos. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, eh, rád bych poděkoval expertům za tyto studie, které navazují na Čekinyho zprávu. Já jsem si četl, jaký měla vliv a vedla potom ke stanovení řady politických cílů. Já myslím, že tato zpráva nám také pomůže k tomu, abychom našli novátorské zprávy vpřed, tak jak se to kdysi událo na základě té Čekinyho zprávy. E, je pravda, že e, ten společný trh e, prospěje různým zemím v různé míře a vyžádalo by si to politickou analýzu, jak docelit toho, aby to rozdělení benefitu bylo rovnější a spravedlivější. Nicméně osraňování překážek, já myslím, že to je jasné, v tom bychom měli pokračovat. E, toto je e, jeden z důvodů. E, druhý důvod, to už tady někdo řekl, že je to cesta ven z krize. Eh, takže je třeba se do toho pustit samozřejmě. No a eh, za třetí, to je spíše politická úvaha. Někteří si myslí, že je třeba Evropu oslabit a spíše se soustředit eh, na národní akcent, ale tato studie spíše říká opak, spíše říká, že bychom měli odstraňovat národní bariéry. Všechny tyto studie eh, se zaměřují, a je to tak správně, na potenciální přínosy spotřebitelů, pro spotřebitele. Eh, no, s tím všem souvisí další otázky, jako je třeba eh, hazard po síti, online gambling a otázka, jak výnosy z této činnosti dát třeba na charitu. Eh, tady byla spousta čísel, já nevím, přes 250 miliard eur. A eh, tady pro ty jednotlivé studie eh, to bylo vyčísleno, někde je to 36 miliard, někde 58 miliard a máte to rozstrukturované ale e, když si to sečtete, tak e, vám potom e, nedostá, nedáváte ty samé součty, nedává to ty samé součty, takže jak jste k tomu dospěli. Tak, děkuji a nyní odpovědi. Děkuji vám, paní předsedající. Možná takové předběžné otázky a poté, pokud souhlasíte, by se mohli připojit ještě experti. K otázce paní Grapiny. Eh, já bych řekl, že třeba elektronické faktory eh, podle Eh, statistik se ukazuje, že kdybychom přešli na elektronické faktury, eh, tak to by přineslo obrovské hospodářské přínosy. Možná, že kolegové to ještě rozvedou. Pokud se týče eh, obchodních smluv v rámci soukno právní oblasti, tak to zase to ujme příslušný odborník. A pokud se týče těch zakázek, veřejných zakázek, tak tady bych eh, eh, odkázal na legislativu týkající se spožděných plateb. Myslím, že k tomu se eh, hodně řeklo. My jsme minulý týden měli konferenci na toto téma a možná, že by bylo dobré, kdyby výbor se zaměřil na to, jak tato nová legislativa se skutečně implementuje. Eh, paní Grapiny řekla, že eh, to vede k velkým ztrátám. Eh, firma, když musí 8, čeka, 8 let čekat na platbu, no tak můžeme s tím zkrachovat a děje se to. A zatím tedy, pokud jsem mu správně rozuměl, tak ta legislativa proti spožďování plateb se zatím v praxi neprojevila. Eh, my rádi pomůžeme parlamentu eh, zjistit, eh, jak to přesně je. K paní Giaconario, pro mě by bylo nejdůležitější dokončit společný digitální trh. To souvisí s fragmentací regulačního prostředí a samozřejmě s tím s tou takzvanou smart regulation, Eh, což eh, zatím tedy eh, se spíše tedy mm, je to takové spíše zatím kosmetické, vytváří se spousta i nových bariér, bariér, které jsou částečně fluidní, takže něco podobného řeší také Spojené státy, oni mají takzvané kompakty, mají takzvané dobrovolné dohody, jak to odstraňovat a opět eh, experti vám to mohou říct více. Jinak eh, velice zajímavé je to, že ty nedávné studie, zejména z Fadia pana de Campose Coricelliho a Moritiho, eh, které byly vpracovány letos, tak ty ukazují, že všechny tyto členské země, a to se týká také otázky pana Coelho, tak eh, po vstupu do Evropské unie eh, jim to přineslo nejméně 10 eh, HDP navíc. Třeba v Řecku to je výjimka, tam v důsledku integrace se nedostavil efekt zvyšování HDP, ale to je, myslím, otázka, která dosud není dostatečně proskoumaná a e, je třeba se na ní zaměřit. No a co se týče toho online gamblingu, my tady ve studiích nenavrhujeme, e, že by se to mělo legislativně e, ošetřit, protože my víme, že je to velice senzitivní otázka. Nicméně šlo domnívám se o to, že společný trh v gamblingu by určité ekonomické přínosy také měl a teď nechám na experty, jak dospěli ke svým číslům. Takže to je e, ode mě všechno a jestli si nyní mohou vzít slovo experti. Děkuji vám. Um. Eh, ještě tady máme, prosím, dalších osm otázek, kdybyste s tím mohli počítat a byli eh, pokud možno struční a zaměřili se na ty otázky, které se vás konkrétně týkaly. Tak hlavní otázka eh, pro mě byla priority. Jaké jsou současné priority? A to bychom mohli jít potom dále do hloubky. Čili co bych řekl Junkrovi, že má dělat? Takže je třeba přijít na to, proč je to tak eh, eh, obtížné. Eh, je tady to, je tady to srovnání s pružinou. Čím víc ji stlačujete, tím je to těžší. My tady máme spoustu nedokonalostí a spoustu věcí, které neznáme nebo neumíme spočítat, tak i tak ta čísla jsou obrovská. A i kdybychom se z poloviny mýlili, tak pořád ještě je to hodně. Problém je, proč to jde tak těžko. A to je ta pružina právě. A má to dva důvody. Za prvé je to směrnice o službách. Tato směrnice eh, to eh, v IMKU se o tom hovořilo před 7-8 lety a k těm nejkrásnějším, nejfantastičtějším věcem je to, že se o ní vůbec nemluví. Dobře, je to technické, složité, špatně se o tom konverzuje. No, ale celkově je to něco naprosto nesrovnatelné čemukoliv jiného. Je to úspěch? Ano. A je to, je to dost? Nebo můžeme udělat více? No, stačí to, ano. Ale určitě se tady dá něco udělat. Můžeme se bavit o tom. A za druhé, eh, proč je to tak obtížné? Podívejme se na ty, ty, ty síťová, ta, ta síťová odvětví. Energetika, Eh, tady eh, má daleko větší vliv tlak pana Putina než evropských legislatorů nebo regulátorů. To si přiznejme. Jestliže všechny členské země říkají, eh, my chceme společný trh a pak si doma řeknou, ale kašleme na to, no tak to je problém samozřejmě. A my opravdu nemáme agentury, které by je do toho tlačily Eh, je něco jiného, když obecně řeknete, ano, já souhlasím, ale pak už proto nic neuděláte. Že? A pak je tam ještě další věc, a to je infrastruktura. Eh, jestliže chceme mít opravdu dobře fungující, dynamický eh, trh těch síťových odvětví, tak to jsou ta energetika a komunikace, tak musí se strašně moc investovat například také do železnic, ale i jinam. Eh, protože to skutečně hodně závisí na kvalitě infrastruktury. Eh, další věc je eh, soukromoprávní oblast. To není jenom otázka EU. A tady máme zase tři příklady vám dám o, problémy, o těch problémech. To je o obchodech, obchodní právo, dále eh, spotřebitelská legislativa, tam už byl nějaký pokrok, ale je to málo. A potom digitální trh. Eh, paní Kruz má eh, seznam o nějakých téměř, téměř 200 položek a polovička z toho spadá do, do soukromoprávní sféry. Tady je třeba něco udělat. Dále heterogenita regulace to způsobují většinou tedy eh, členské země. Samozřejmě je legitimní, aby si uzavírali svoji vlastní legislativu, proč ne? Ale eh, já myslím, že kdybychom no to chtěli řešit, tak bychom měli ještě víc na tu pružinu přitlačit a ono se to vyplatí, to byste viděli. Eh, já bych stručně zmínil několik málo věcí. Tady zazněla otázka, k číslům týkající se gamblingu. Tak vysvětlení by bylo asi takto. Eh, existují různé přístupy. Ten gambling to byla jedna ze tří případových studií a ta, to celková eh, celkové číslo, to bylo takovým, eh, takové cvičení směrem z hora dolů, snažili jsme se celkově dívat na tu spotřebitelskou legislativu a tak dále. Nedá se to přímo porovnávat. A abych byl konkrétní, ty přínosy eh, z gamblingu by byly zaprvé eh, z konvergence ze všech druhů výher. Protože když se podíváme na trhy v členských zemích, tak gambling vypadá naprosto odlišně v každé zemi. Eh, za druhé, Eh, pak by šlo omezit náklady spojené s gamblingem. Takže já, já to, je to velice složité, já to tady nejsem schopný eh, vysvětlit tak, tak krátce, ale každopádně když chcete začít uvažovat o legislativních krocích, tak vyžádá si to velice hloubkové zkoumání problému, což je možné pomocí naší studie. To je raději všechno, co o tom chci nyní říci. Tak já stručně eh, se zmíním o politických doporučeních. V naší studii jsme provedli kvantitativní práci, ale snažili jsme se také o kvalitativní stránku. Eh, my jsme hovořili o mnohými, s mnohými zainteresovanými, také s malými a středními podniky, jak se tedy dívají na společný trh se zbožím. Eh, hodně se trpí eh, spožďováním přijaté harmonizované legislativy v praxi Navíc eh, pokud musí se eh, pokud tedy nemají jednotné legislativní standardy, je poměrně nákladné prodávat zboží na jiných trzích. Eh, dále také spotřebitelé dávají přednost domácím produktům přes předhraničním a to je dáno tradicí a zvyklostmi a tak dále. Možná, že jedna možnost, na kterou jsme přišli, jak to překonat, by mohlo být zlepšení elektronického obchodu, to znamená business to consumer nebo mezi firmami a tak dále. To by eh, potom také pomohlo uzavírat eh, mezery na společném trhu. To, to jsou jenom některé aspekty. Eh, ale musím říct, že jsme nenašli žádný zázračný recept, jak jedním vrzem překonat všechny ty překážky. Eh, dále eh, regionální rozdíly. Eh, my na základě dat OECD jsme skutečně zjistili, že pro mnohé země tedy to pomůže, pokud odstraníme bariéry. A samozřejmě ty země, které mají vyšší bariéry, tak budou mít větší prospěch s jejich odbourávání. Takže toto je vysvětlení na několik otázek, které tady zazněly. Dobře, a, a není Bečet Khan Lagen a Stefanič eh, Vižený Hausrey. To, byly, to budou další tři tázající se. Ja, Frau Vorsitzende. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám. Myslím si, že eh, ty zprávy byly výjimečně zajímavé Ukázali nám totiž znovu, jak důležité je vytvoření jednotného vnitřního trhu i toho vnitřního digitálního trhu. Eh, vidíme, jaké přínosy by to mohlo mít, e, Protože takové, takové částky, jaké jsme zde slyšeli, to mě skutečně překvapilo a myslím si, že až budeme stanovovat priority pro růst a pracovní místa v Evropě do, budouc, do budoucnosti, měli bychom to zohlednit. Měla bych e, stručnou otázku Ehm, vy jste řekli, že z těch pěti eh, jednotných oblastí by se mohlo generovat až 8% růstu HDP. Otázka je, to je tedy kumulativně těch pět oblastí dohromady. Ehm, byly by tam nějaké efekty synergie, které bychom mohli ještě dále využít? Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za eh, ty prezentace. Zejména v oblasti služeb to bylo hromující. Chtěl bych se zeptat na základní věc. Jaké jsou překážky, které by měly být eliminovány nejprve zejména v oblasti služeb tak, abychom začali dosahovat těch potenciálních přínosů. Vím, že um, už zde proběhla diskuse o spotřebitelích, směrnici o službách a s tím souvisí má otázka, zda potřebujeme další směrnici, nebo zda je třeba pouze zlepšit implementaci směrnic stávajících. Děkuji. Další kolegyně. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla bych zdůraznit, jak jsme slyšeli otázku kvality a důležitost těch představených čísel. Mám dojem, že v těchto studiích byla odvedena spousta detailní práce o potenciálních přínosech zlepšení jednotného trhu, a mohlo by to být eh, jaksi očekávání našich občanů co do eh, toho, zda jednotný trh má být pouze něco, co generuje zisky. Eh, v tomto výboru vlastně ani nic jiného řešit nebudeme, ale každá mince má vždy dvě strany. Mám na mysli takové případy, které nejsou přímo zmíněny zákonodárcem. Jedná se například o e, fiskální optimalizaci, jakým způsobem zohlednit tedy fiskální e, záležitosti v jednotném trhu. Například velká e, americká skupina může takto hrát s, růžny, s různými fiskálními systémy v Evropské unii Jedná se nám o eh, prohloubení eh, jednotného trhu eh, se službami, ale už jsme to ve Francii viděli, že je zapotřebí, aby se neobcházela směrnice o, o službách a aby nedocházelo k podvodům, které již byly zjištěny, zejména ve Francii, toho uh, už si všimly i patřičné orgány. Dnešní trh je velice fragmentovaný, to je pravda. Ovšem neje, není to sektor jako mm, všechny ostatní. Mohou být určité aktivity, které jsou rizikovější, jako například praní špinavých peněz nebo podobně. Eh, takže je mi líto, že nebylo možné kvantifikovat eh, takovéto související jevy, eh, které eh, se vyskytují na vnitřním trhu, jsou vnímány našimi občany, ale takto nebyly zohledněny. Děkuji. Okay, Joseph, to those for Yeah. Děkuji, Josefe. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Mm, možná bych paní Langenové řekl, že v našem vnímání těchto výročních čísel ten efekt bude kumulativní. Všem samozřejmě ty odhady eh, jsou odhady maximálními k směrnici o službách eh, pro pana eh, Štefanoviče eh, jsou zde dvě věci. Otázka implementace a otázka vyloučených sektorů z této směrnice. A to tedy závisí na vašem politickém zhodnocení, nicméně práce na implementaci směrnice o služeb je ještě hodně. A Nakonec, eh, samozřejmě, pokud nás o to požádáte, my jsme připraveni rádi provádět další práci, ale když dovolíte, paní eh, předsedkyně, ještě bych předal slovo svým kolegům k té směrnici o službách. Co se týče implementace směrnice o službách, nemáme ještě dost materiálu, bylo by to zajímavé pro výbor IMCO. Je to velice detailní zpráva z roku 2011, a která se zaměřuje je to dále ve své aktualizaci v roce 2012 a zaměřuje se na konkrétní prvky, jako je právní forma a podobně. Nicméně je velice obtížné eh, zabývat se údaji o jednotlivých profesích, protože ty jsou eh, regulovány jednotlivými členskými státy. a bylo by těžké je, je mm, takto e, zhora e, regulovat e, bez současného pohybu z dola ze strany členských států. Tato směrnice o službách někdy velice kritizována, ale to je mm, takový, taková levná kritika. Já bych tedy chtěl říct, samozřejmě na vás zákonodarcích, abyste rozhodli, ale podle mne je na čase, aby se znovu eh, zjišťovalo, jakým způsobem je implementována tato směrnice, aby se získaly údaje a to lze provést dvěma způsoby. Buď to může provést komise, anebo se to může udělat podobně jako v roce 2010 mezi členskými státy, protože členské státy eh, mohou takto spolupracovat jako čtyři, pět členských států, kde mohou spolu o tom diskutovat a následně vznikne eh, společná zpráva těchto čtyř, pěti členských států. A to mělo vynikající efekt. Například eh, tam, kde mají eh, v jednom členském státu velice lehkou legislativu, jiní zase mají velice obsažnou legislativu a mohou se ptát jeden druhého, jak to děláte, jak, jak to, že to takto funguje. A z mnoha důvodů je tento postup eh, výhodnější a lepší, než eh, když eh, tímto procesem jde sama komise. Nejde tedy o to, abychom se dohodli na nejnižší možné jmenovateli, ale abychom vnímali, jaké regulace jsou v jednotlivých členských státech a shodli se na tom, co je nejlepší. Já bych řekl jen tři věty, k tomu jsou už dodali kolegové. Ve Spojených státech Mnohem méně než v Evropě je propojena federální a státní úroveň. Státy jednají, aniž by do toho vůbec nějak zašleňovali federální systém. A my e, často míváme velice silné propojení e, mezi EU a členskými státy. EU sleduje, co dělají členské státy, ale členské státy mohou jednat e, bez toho, že by spolupůsobili s EU, ale mm, s jejími institucemi, ale současně mohou zlepšit vnitřní trh. Státy v těchto skupinách a může být méně než 50, mohou vytvořit eh, takovéto eh, dohody, eh, takovéto zprávy o mnoha tématech ve Spojených státech. Tam, kde je vhodné intervenovat, nebo tam, kde není vhodné intervenovat. A Eh, takovéto prostředí je mnohem přijatelnější a lépe se v něm žije. Podívejme se na to, zda je tu nějaká alternativní možnost toho, jak se vypořádat eh, s regulačními záležitostmi, protože to je velice komplexní prostředí. Ano, eh, mohou jednat i členské státy mezi sebou, protože ano, my si přejeme, abychom zachovali určitou úroveň regulace, protože nám připadá správná a e, můžeme vytvořit určitou koalici několika členských států, které chtějí takto zlepšit, e, člen, e, takto chtějí zlepšit jednotný trh a společně jednat. A úplně na závěr, nemohu hovořit za kolegy. Velikou pozornost jsme nicméně věnovali na těch 30 stránkách, na které jsme byli omezeni, Věnovali jsme velkou eh, pozornost tomu, že vnitřní trh neznamená jen, eh, jen eh, to, jak vyjádřil poslankyně z Francie, že by se jednalo o snižování kvality na nejnižšího společného jmenovatele. Ale jsou tu různé možnosti. Je tu vedena široká diskuze o směrnici o službách a my víme, že to nebylo správné, protože eh, ty jediný eh, eh, problém nám zůstává v předaniční činnosti. Tam je to ještě trochu křehké. V a hospodářský a sociální výbor ukazuje, jak to skutečně v praxi funguje. Myslím si ale, že vůbec není správné, abychom diskreditovali směrnici o službách. Přesně naopak protože ta funguje velmi dobře a chrání všechny ty důležité oblasti. Ano, daně ne. To nelze mít všechno najednou. Konkurenceschopnost je věc, kterou se EU zabývá, aniž by eh, odebírala s členským státům eh, možnost eh, stanovit si své vlastní daně. Děkuji vám. No Takže je tedy vhodnější, aby se nehledal nejmenší společný jmenovatel, ale členské státy spolupracovali ve skupinkách. Ještě máme poslední pět řečníků a potom musíme postoupit dál. Pan Jiří Pospíšil. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já mám jenom malou poznámku vzhledem k času, v kterém se nacházíme. Eh, ta debata zde mimo jiné ukázala, že s fungováním vnitřního trhu hm, také souvisí kvalita soukromého práva. Byla zde zmiňována otázka obchodního a spotřebitelského práva. Já jsem se tím v České republice hodně zabýval kvalitou soukromého práva a efektivity podnikání a chtěl bych jenom upozornit na jednu věc, že Kvalita práva je jedna věc, ale vymahatelnost práva, fungování justičních soustav je věc druhá. A mám pocit, že zvláště v zemí, které přistoupily eh, v poslední době k Evropské unii, to není jenom o kvalitě práva, ale i o vymahatelnosti, o tom, jak dlouho trvají jednotlivé soudní spory a jak tedy eh, toto ovlivňuje potom fungování ekonomiky a fungování jednotlivých podnikatelů. Takže možná by stálo za to, to je jenom moje poznámka, eh, do budoucna analyzovat i to, jak dlouho trvají jednotlivé soudní spory v oblasti soukromého práva v jednotlivých členských zemích a jaký to má dopad eh, na fungování trhu. Děkuji. Děkuji. Já jsem si vyslechl to, co jste říkali o tom hazardu a online hazardu. To je asi velmi zajímavá oblast pro všechny. Máme na to celou řadu legislativy ve Spojeném království. Naposledy vlastně se reguluje eh, trh. Zajímavé je, že Gibraltar reguloval vlastně eh, trh ve Velké Británii. Byly to stovky miliard eh, liber. Teď se rozhodlo i Spojené království regulaci zavést, takže se snad věci změní, ačkoliv Gibraltar je za to, že ne k soudu. Já bych se chtěl zeptat, jak velký si myslíte, že tento trh je a co může Evropský parlament udělat eh, pro jeho harmonizaci, aby se to stalo jednotným trhem. Co udělala Francie například? Eh, eh, rozhodla se svůj trh uzavřít, a e, zkrátka zdanit ten obrat. E, takže někdo z Francie může hrát s Estonci e, a pak zkrátka zaplatí každý pětiprocentní daň. E, Malta e, na toto má úplně jiný systém. E, podívejte se například na to, jak e, Může Malta regulovat něco pro Českou republiku nebo pro někoho jiného? Jak můžou něco vědět o ochraně spotřebitele v těch zemích? Jak mohou eh, vzít eh, vlastně eh, ty obraty z jiného členského státu a provádět daňový dumping, nazývejme věci pravým jménem, a e, takto si to řešit. Ale dobře, to je země Evropské unie, tak to je jiná věc, ale když Gibraltar zavádí nulovou daň pro někoho, e, co s tím Evropská unie udělá? Bude s tím vůbec něco dělat? Chce to harmonizovat? Takže vypracujete nám nějaké konkrétní návrhy, anebo budeme takto neustále driftovat kvůli tomu, že v této oblasti je velmi silný lobbying? E, odpovíte mi na to, prosím. Děkuji. Další. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, za slovo. Zaprvé chtěl bych poděkovat všem, kteří připravovali tyto dokumenty. Zejména mne zajímá jedna oblast, která je velmi důležitá pro rozvoj vnitřního trhu jak v oblasti zboží, tak v oblasti služeb. Konkrétně veřejné zakázky my se tuto oblast eh, pokoušíme eh, rozlousknout už od 90. let, ale i dnes je velmi neefektivní. Sledovat bychom měli asi několik různých principů. Formálnost, transparentnost a tak dále. A transparentnost je nejzásadnější. Nehovořím o transparentnosti v tom smyslu, že budeme mít veřejné výzvy, eh, že to bude zveřejněno v úředním věstníku, to ne. Hovořím o transparentních kritériích, protože tam začíná korupce. Neexistuje žádná kontrola, eh, každý dostane desítky příloh, cena se zvýší, a systém, jak se zdá, vlastně vůbec nefunguje. Jsem přesvědčen, že toto jednoznačně je oblast, kde je riziko korupce jedno z nejvyšších. Rád bych zdůraznil, že skutečně už nastal čas, abychom provedli v oblasti veřejných zakázek jaksi čelem vzad a přes všechny legislativní akty a směrnice a všechno ostatní si konečně uvědomili, že toto není pouze hospodářská kategorie. Veřejné zakázky by měly být motorem pro další oblasti, například oblast demografie nebo oblast sociální pokud jde o konkrétní určení toho, co se děje v oblasti veřejných zakázek, musíme především zohlednit, zda veřejná zakázka dosáhla toho, čeho dosáhnout chtěla. Veřejné zakázky nemohou být samoučelné, musí být nástrojem k něčemu jinému. Takže musíme se podívat na to, jaké byly naše cíle, když jsme se rozhodli eh, veřejné zakázky zavádět a pak si musíme říci, zda jsme těch cílů dosáhli a nebo ne. Rád bych také rovněž zdůraznil, že pakliže Evropa bude chtít eh, rozšířit spolupráci mezi členskými státy, pak musí zajistit, určitou úroveň kontroly i na úrovni evropské. Má otázka je následující a e, třeba e, ukáže, že ty indikátory nejsou úplně dostačující. E, jak jste získali data o těch úsporách v oblasti trhu služeb a v oblasti trhu zboží? Myslím si, že i zde e, je v legislativě celá řada mezer, například u zdravotnického vybavení, u e, informačních počítačových systémů nebo v oblasti stavebnictví. Indikátory, které jste ve studiích použili, jsou, jsou vlastně užitečné. E, můžete je využít k tomu, abyste zhodnotili, zda ty veřejné zakázky byly úspěšné nebo ne? Já si myslím, že zkrátka bychom měli zásadně změnit svůj vztah k hodnocení pomocí indikátoru. Děkuji, další řečník. Děkuji vám mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Eh, dovolte mi pár připomínek eh, k té studii jako takové. Samozřejmě je zde celá řada možných opatření, ale to nejdůležitější je, abychom si vyslechli reakce ostatních institucí. U těch makro čísel máme konkrétní závěry, předpokládám, že budou dány k dispozici i ostatním institucím. Jsou to obrovské částky, o které tu hrajeme. A já bych se rád zeptal, jaká vlastně bude odteď procedura zde v tomto výboru na, eh, u těchto zpráv. Takovýchto zpráv v minulosti bylo mnoho, ale tato přichází ve velmi zásadní okamžik. Máme novou komisi, digitální agenda je vysoko na žebříčku jejich priorit, samozřejmě i na našem. A rád bych se proto zeptal, co s tímto hodláte dělat. Eh, Jedna možnost je, aby výbor IMCO řekl komisi, máme tyto zprávy, které podle našeho názoru eh, jsou velmi důležité pro naši práci, chtěli bychom eh, další diskuse, chtěli bychom od vás nějaké závazky, chtěli bychom toto zpracovávat společně. Zpráva je to velmi důležitá a není možné ji pouze nechat zapadnout někam dozadu do šuplíku, protože bychom přišli o velmi zásadní příležitost. Rád bych tady se chtěl zeptat, jaké jsou naše záměry co do plánování, e, protože určitě potřebujeme propojenější Evropu, ale potřebujeme zrychlit implementaci těchto opatření. Děkuji. Poslední otázka tady bude na mne, jak jsem říkala. Jsou to skutečně eh, zprávy, které ukazují obrovský počet čísel a a také beru na vědomí, eh, že nemáte žádný jednotný eh, recept a že se jedná o skutečně komplexní téma. Ráda bych vybídla poslance, aby si přečetli tyto zprávy, protože prezentace se zaměřují jen na určité aspekty. Je zapotřebí, abychom se podívali hlouběji na tato eh, čísla a na to, jak dosáhnout jednotlivých cílů. Musíme je mít na paměti při eh, veškerých eh, našich krocích. Velice konkrétně mu říci, že se mi líbilo to, co řekl Petr Per, protože hovořil o semestru, o tom, že mm, členské státy mají spolupracovat mezi sebou Opravdu mě eh, překvapila ta čísla, která se týkají zahraničních investic a já bych ráda znala nějaké konkrétní příklady takovýchto překážek, eh, které překážejí tímto způsobem v investicích eh, ze zahraničí, protože právě takové investice potřebujeme pro lepší konkurenceschopnost a pro růst. Děkuji. Could I say a few words Jestli k tomu mohu říct i pár slov, paní předsedkyně, následně před slovo expertům. To jsou velice zajímavé dotazy. A a vztahují se přímo ke kořenům eh, těchto témat. Hned na začátku jsem se zmiňoval, že máme tedy souhrnou e, e, zprávu a chtěl jsem předložit určité závěry, které úplně nesouvisí s těmi jednotlivými studiemi, ale souvisejí e, s tím, jak jste se sami tázali na tyto studie, protože tu jsou otázky týkající se právě prosazování a vymahatelnosti práva. V některých státech může být systém více orientovan na sankce a já vím, že e, například váš výbor se zabýval e, velmi e, bezpečnostní zboží a inspekcemi a to, aby inspekce byly nákladově efektivní pro členské státy. Ohledně postupu, to, o čem se zmínil pan Gogan, Evropský parlament může předložit podle článku 225 eh, iniciativní eh, zprávu, pokud si přijete přednést eh, takovýto návrh ohledně aspektů ochrany spotřebitele. Jedná se o politické rozhodnutí, které můžete přijmout takovýmto způsobem. Ohledně mm, hodnotících systémů, eh, tak jak o tom hovořila eh, paní předsedkyně, takový ten systém, že, rov, že se že jedná rovný s rovným, tedy členské státy mezi sebou, tak eh, toto lze využít i při i v souvislosti se, se směrnicí o službách a vymahatelností práva v jednotlivých členských státech. Chtěl bych ještě upozornit na velké studie, které Eh, byly vykonány Evropskou eh, komisí. Evropský eh, parlament žádal, myslím, v listopadu pana Baroza v roce 2010, aby komise předložila velkou zprávu, obsažnou zprávu o tom, kolik by stálo nemít Evropskou unii. A um, tyto údaje následně byly dan na webové stránky. Je to široká, rozsáhlá studie. Evropa by mohla vykonat více práce v některých oblastech, v takových těch průřezových eh, sektorech, jako je eh, maloobchod, můžeme malou maloobchodní akční plán. Eh, více možností jsou tedy v maloobchodu. obchodu v logistice například. A k tomu, co řekl pan Van Nisleroy na závěr, určitě bych byl velice rád. A EPRS by bylo velice rádo. kdybychom takto mohli poslat ve spolupráci s vaším výborem, ve spolupráci s dalšími institucemi v rámci slyšení nebo podobně. Kolegové, ano, jenom jednu věc. Poslanci hovořili o vymáhání práva, o systému spravedlnosti. Já bych jenom rád zde zmínil jednu věc. V té práci, kterou jsme vykonali, tam jsme se zabývali jen vymahatelností vnitřního trhu. A e, to velice souvisí s prací e, e, pana Malcolma Harbra a výborem INKO. A zabývali jsme se tedy vymahatelností ohledně veřejných zakázek je tu směrnice o e, možné, o zjednání možné nápravy. E, instituce v členských státech musí zjednat e, nápravu, pokud dojde k nějakému porušení zákonů vnitřní legislativy. Pokud si přejete tento systém eh, nápravy nějak eh, harmonizovat, tak tím nejpra, nejpřátelštějším eh, způsobem bylo poslat společně, nicméně ta situace vypadá velice rozmanitě, řekl bych až zmateně. Jsou tu obrovské rozdíly mezi jednotlivými členskými státy podle toho, jak oni buď tedy fungují nebo nefungují v této oblasti. Uh, pokud si to přejete takto vyjádřit. Členské státy jistě s tím chtějí něco udělat. Já nevím, zda je to způsobeno korupci nebo nějakým jiným důvodem nebo vnitrostátním eh, právním systémem, ale pokud eh, chcete mít eh, skutečné zlepšení u vymahatelnosti, tak je zapotřebí takto oslovit členské státy, ale to ponechávám na vašem úsudku. Já bych rád se zmínil o některých dotazech, které se týkaly veřejných zakázek. Jeden z hlavních bodů se týkaly korupce, podvodu a podobně. Rád bych eh, upozornil na to, že nedávno Evropská komise ve svém sdělení eh, hovořila právě o veřejných zakázkách a korupci. A zaměřila se Evropská komise na to, že mm, to je věc, která má skutečný dopad a zbuzuje skutečné eh, Eh, obavy. Podle odhadů této, tohoto sdělení to může být 20 až 25 kontraktní hodnoty, co mm, je takto eh, využito na korupci a podvody. Takže to je věc, která je skutečně významná, má významný dopad. Ohledně dat, jak jsme získávali údaje? Získávali jsme je od Evropské komise, Jedná se o odhady kontraktních hodnot, eh, neboli komise eh, zapisuje eh, hodnoty veřejných zakázek, tak jak byly zveřejněny v té veřejné soutěži. Pak dochází k různým chybám, samozřejmě v zápisu údajů, čísel my jsme se zaměřovali na to, eh, jaké bylo očekávání eh, těch plateb a co bylo potom skutečně eh, zaplaceno. A mohli jsme dojít k závěru, že určité úspory vznikly díky směrnici. Nicméně mm, to je jen takový velice hrubý nástin toho, jak bych vám vysvětlil, jak jsme přišli k těmto údajům. Za třetí, otázka, zda tyto údaje můžeme využít k hodnocení, eh, zda doposud jsme měli úspěch či nikoli. Můžeme říci, že tyto údaje jsme využili údaje, které máme k dispozici, podívali jsme se na to, jaké úspory vznikly a můžeme si vytvořit na základě toho určité předpoklady, jaký eh, užitek by přinesly tedy úspory dál a snažíme se eh, pochopit eh, hlouběji ty mechanismy, které vedou k úspěchu a k úsporám. Já bych rád stručně odpověděl otázku týkající se přímých zahraničních investic. My jsme měli k dispozici pouze data od OECD. OECD sbírá data podle svého eh, systému, to znamená, eh, že tu nemáme úplně přesné eh, údaje o tom, co je tím driverem, co je tou hnací silou pro takovéto zahraniční investice protože investoři mohou být eh, také pozbuzováni určitým prvkem eh, vnitrostátní legislativy. Eh, tyto odhady ukazují na potenciální zisk za potenciální situace. Bylo by zapotřebí lépe ještě a hlouběji analyzovat, jaké jsou tedy hlavní drivery a co by pomohlo ještě více. To je tedy Eh, to je tedy velice výmluvné. Eh, my víme, že tu eh, jsou překážky, ale nevíme přesně, kde jsou. Jedná se o obrovská čísla, které bychom mohli dosáhnout, když všechno půjde dobře. Děkuji vám. Tak eh, já myslím, že teď přejdeme k dalšímu bodu a to je zpráva o eh, evropském semestru, o tom, eh, jak myšlenky k tomu chceme předložit. Naším zpravodajem je Sergio Eh, nejdříve potom po něm dáme eh, slovo eh, tím zpravodajem. Mám 59 pozměňovacích návrhů, o nich se bude hlasovat zítra. Máme 100, na 100 udělaných 4, udělané 4 kompromisní návrhy. Takže by bylo dobré, kdybyste se na to také podívali. Takže, jak říkám, je to ke schválení v zítřejším hlasování a Ekon bude hlasovat 7. E, října a koncem října by se to mělo dostat na plénum. Takže Sergio Coferati, e, nyní prosím, kdyby si vzal slovo, e, pak stínoví zpravodajové a pak kdokoliv další by chtěl promluvit. Děkuji, paní předsedkyně. Jen velice stručně bych chtěl kolegům kteří eh, přišli k nám do výboru, eh, sdělit, eh, jaký je kontext tohoto stanoviska. V rámci evropského semestru, zejména v té mm, počáteční fázi, Evropský parlament vypracovává tři zprávy. Ta první je z Ekonu ohledně makroekonomických aspektů, druhá z Emplu a ta se týká zaměstnanosti a potom je naše stanovisko z výboru IMCO a to se zakládá na e, stavu integrace jednotného trhu. Když končí cyklus e, semestru evropského, a to je právě náš případ, Ekon e, připravuje další zprávu, o níž se bude hlasovat v následujících dnech a ty druhé dva výbory předkládají stanovisko komentující pokrok, k němuž je žadoucí, aby došlo v průběhu onoho semestru. Eh, podle eh, té eh, úmluvy, kterou máme, tak ten, kdo připravuje tu původní zprávu, potom připravuje stanovisko. Jak víte, jedná se o zrychlený postup, není zapotřebí o tom vést rozpravu a proto o tom zítra budeme hlasovat. My jsme se tímto textem eh, snažili a já chci poděkovat kolegům za příspěvek, eh, který eh, přinesli posílit myšlenku v Evropském parlamentu, myšlenku jednotného trhu, neboli jak jednotný trh se může sklobit s hospodářskými a specifickými politikami v Evropské unii. Vzali jsme na vědomí sdělení komise zejména tu část, která se týká doporučení jednotlivým státům. Došlo k drobným krůčkům vpřed, ale ještě mnohé je zapotřebí vykonat. A to se uvidí v následujícím čase. Neměli bychom zapomínat na obavy, které jsme vyjádřili, kromě jiného ohledně e, koordinace e, daní a modernější veřejné zprávy a současně je zapotřebí, abychom také došli k tomu, že budeme chápat jednotý trh jako skutečný třetí eh, pilíř. Eh, pro nás je to jasné, ale pro mnoho jiných eh, nikoli. Zdůraznili jsme několik důležitých témat, jako je strategie 2020, která musí být revidována a byla silně postižena krizí, jak víte. Zabývali jsme se tou myšlenkou, že semestr má Eh, fungovat eh, inkluzivně. Eh, k tomu potřebujeme větší veřejné investice, zejména do těch klíčových sektorů. Připomeňme si energetiku, dopravu, výzkum a inovace. Je zapotřebí mít kvalitní veřejné služby, jak jsme si říkali. Už jsem připomínal, že je zapotřebí zmodernizovat veřejnou zprávu a vybudovat digitální jednotný trh, což bude jedním z velkých témat následujících měsíců. Pozměňovací návrhy, které byly předloženo, těch je 58, jak už bylo řečeno. Chci poděkovat kolegům, kteří sepsali tyto pozměňovací návrhy, protože všechny jdou v duchu a logice, eh, kterou jsem teď zmínil, což napomáhá a napomáhalo eh, tomu, co ještě zapotřebí vykonat z naší strany. Společně se spolupracovníky jsem připravil čtyři kompromisní pozměňovací návrhy. U některých tu jsou ještě eh, drobné nejasnosti, ale myslím, že v průběhu odpoledne by se nám to mělo podařit všechno eh, vyjasnit tak, abychom na zítřek měli připraveny takové kompromisní návrhy, které budou široce sdíleny. Ty se týkaly, tedy ty kompromisy se týkaly doporučení jednotlivým členským státům, potřeby veřejných financí pro reálnou ekonomiku, fungování veřejné, veřejných služeb pro sociální soudržnost a také modernizace veřejné zprávy. Ještě jednou eh, děkuji a já jsem optimistický eh, ohledně toho, že se nám podaří dokončit tuto práci v pozitivním duchu, tak jak jsme ji eh, započali. Eh, už jsme eh, téměř u konce a věřím, že dnes se nám to podaří dokončit, abychom zítra, jak věřím, to eh, velkým počtem hlasů prohlasovali. Jak jsem říkala, je zapotřebí ještě, abychom upřesnili pár detailů a to uděláme následně. Děkuji. Um, the EPP. Nyní Eh, za EPP Indigos Caperas. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Především si poděkovat panu Koferatimu za odvedenou práci. Bylo podáno 58 pozměňovacích návrhů a vznikly čtyři kompromisní návrhy, které text vylepšují. Já se domnívám, že spolupráce s panem Spravodajem a jeho lidmi byla velice dobrá. Ta zpráva vychází z jedné důležité věci a sice eh, jde o posílení společného trhu. Úprava v rámci společného trhu je velmi nejednotná a dosud se nám nepodařilo dokončit společný trh a to je taky problematické. Další problém to je efektivnost provádění, poněvadž se nám nepodařilo dosáhnout všeho, co jsme si přáli. Dále máme problémy metodické a no, metody procedur a problémy procedurální. A důležitým prvkem je také financování malých a středních podniků. Neboť všichni doufáme, že právě oni by se mohli stát motorem eh, naší ekonomiky. V této souvislosti velmi záleží na inovacích a na sociální integrace. V případě potřeby bude nutno poskytnout nové zdroje financování na podporu těchto malých a středních podniků. Dále bych se chtěla vrátit ještě k tomu předchozímu bodu jednání, kde jsme si od odborníku vyslechli, že by svým způsobem mohla prospět určitá harmonizace daní. Já se domnívám, že spíše než harmonizace daní by nám pomohl živější, živější výměna informací, například o daňových únicích, které by se nám takto dařilo lépe zastavovat, případně metody, které používají členské země při výběru a snižování daní. Co se týče kompromisů, domnívám se, že eh, více-méně eh, obsahují v sobě všechny ty pozměňovací návrhy, které my eh, navrhujeme také a podporujeme. Já tady mám dva návrhy a už jsem o nich hovořila s panem Koferatým a sice týká se to kompromisu 2 a 3. U čísla 2 se jedná o nové zdroje. Já bych byla velice dobrá, kdybych eh, ten přívlastek nové Eh, se mohl škrtnout, poněvadž eh, to není eh, ekonomický termín, čili z terminologického hlediska mě to nesedí. Co se týče kompromisu 3, také zde bych měla kandidáta na škrtnutí. Ten návrh je celkově vyhovuje, i eh, ta signální funkce je v pořádku. Nicméně zcela odstranit chudobu, to je, myslím, cíl, hm, kterého nedosáhneme. Konec konců chudoba je v podobném textu již zmíněna a já se domnívám, že jednoduše prostě není reálné úplně vymítit chudobu. Ano, můžeme směřovat eh, tím směrem, ale mm, dosáhnout ho to asi mm, není reálné a taky to není tématem tohoto textu, čili prosím, aby toto bylo vyškrtnuto. Takže k tomu tolik a já doufám, že odpoledne se k tomu ještě dostaneme a jinak moje frakce tento text podporuje. Děkuji vám. Děkuji. Tak já jsem stínovou zpravodajkou za ECR. Domnívám se, že důležité je to, abychom měli na paměti, že semestr nejde jenom není jenom o makroekonomických záležitostech, je to o ekonomice v širším slova smyslu a souvisí se společným trhem. Znamená to zaměření také na konkrétní prvky společného trhu a já jsem v tomto smyslu předložila některé pozměňovací návrhy týkající se služeb, sítí, digitální ekonomiky a tak dále. Takže my jsme přispěli několika pozměňovacími návrhy v tomto smyslu. A myslím, že je správné tedy zajistit to, aby občané podporovali nebo občany byli podporováni tehdy, kdy chtějí využívat společného trhu a výhod. A další body, jako třeba eh, zajistit adekvátní podporu pro členské země tam, kde eh, usilují o implementaci legislativy. Ano, my víme, že vyprodukovat tuto legislativu je spousta práce a je tedy třeba zajistit, aby se potom naplňovala způsobem, který povede ke žadoucím efektům. My už jsme o tom eh, dneska hovořili, hovořili o tom, co ještě lze udělat a de facto je to o tom, aby v jednotlivých zemích se uzavíraly ty chybějící prvky, ty mezery eh, v legislativě společného trhu. Eh, komise má za prioritu investice Opět eh, my jsme hovořili o velkých bariérách pro investice, zejména pro ty přímé soukromé investice, přístup k financím nejen pro malé a střední firmy, ale také pro větší projekty. To je také věc, na kterou bychom se měli zaměřit. A zcela podporuji to, co řekla moje předřečnice o těch nových veřejných prostředcích. Já nevím, co to přesně znamená. My eh, jsme to nikdy neslyšeli konkretizovat, čili eh, je to opravdu eh, nový termín, což říkám jako dlouholetá ekonomka, čili byl bych také, byla bych ráda, kdyby to z kompromisu zmizelo. Jinak za ty kompromisy eh, děkuji a těším se na další debatu před hlasováním. Nicméně eh, my jsme tady skutečně odvedli obrovskou eh, práci. Já jsem byla už při vzniku semestru jednou ze zpravodajek, takže my potřebujeme tedy, aby fungovala ekonomika, mohla se opřít o řádný trh a tak dále. Ano. Takže k tomu tolik. Mr. Goja from Aldi. Nyní zástupce Alde, prosím, jak se správně slovuje vaše jméno Gorga? ono to zase není tak těžké, jako když víte, jak na to. Eh, já bych chtěl poblahopřát panu zpravodaji. Myslím si, že je to eh, docela velice dobré stanovisko i ty kompromisy. Ty kompromisy eh, stavce 5, tam se původně hovořilo o silných investičních injekcích pro členské země a tak dále. No to zní moc hezky, ale podle mých zkušeností eh, to jsou peníze v podstatě vyhozené. Já si myslím, že injektovat více peněz eh, to nepomůže k tomu, aby členské země vybředly z krize. Já myslím, že to může ještě zhoršit situaci. Eh, oživení toho se dá dosáhnout, toho, že budou mít státy politiky orientované na budoucnost, to znamená reformy. A je třeba, aby byl zajištěn přístup financím pro ekonomickou, eh, ekonomickou, ekonomické sféře. Ano, ECB eh, e sice snížila úroky, takže vlády si mohou levněji půjčovat, ale podniky, a zvláště ty malé, eh, nedostanou více peněz. Jo? prostě ano, ono, ono je, je třeba dát podnikům peníze, ty vytvoří mm, pracovní místa a tak dále, čili to skutečně je třeba otevřít eh, možnosti pro malé a střední podniky eh, přístupu k penězům. No. Samozřejmě digitální agenda a eh, podpora pro digitální ekonomiku, a e, větší důraz na e-government. Já tedy nejsem Estonec, ale podívejte se na Estonsko. Tam se dokonce hlasuje online. To jde skutečně o účinnosti, efektivitě, e, čili o tom, co Evropa potřebuje. Ano, to, tam se dá mluvit dlouze, ale to je několik málo, několik málo důležitých bodů. Prostě my bychom měli být efektivnější a účinnější. Denis Dion. Thank you, Madam Chair. Um, I think... Děkuji. Já myslím, že tato zpráva reflektuje obrovskou práci odvedenou v našem výboru. Já si pamatuju na Andrase Švába a jeho legislativní zprávu, eh, která eh, vtáhla společný trh do ekonomického semestru. Eh, tehdy jsme měli volbu, mohli jsme říci, že některé politické skupiny eh, budou pro, jiné budou zase proti. A i na tomto výboru jsme zažili kontroverze. My jsme se tehdy rozhodli, že do toho nepůjdeme a chtěli jsme, aby výbor jako celek Eh, jasně dal najevo, že vnitřní trh musí být součástí semestru, eh, poněvadž pořád se máme co bát, pokud se týče implementace tohoto trhu. V této souvislosti, jako to stínový eh, pravodaj, já jsem se snažil dosáhnout toho, abychom mohli hlasovat zítra pro jako politická skupina, Eh, nicméně já tady pořád mám eh, několik bodů, které třeba vyřešit dnes odpoledne. A myslím, že se trošku eh, shoduji s tím předřečníkem, čili pokud se soustředujeme skutečně na jádro této zprávy, no tak věci se zjednoduší. Pokud to rozšíříte o další prvky, tak se to komplikuje. Uvedu příklad. První kompromis obsahuje text o strukturálních reformách. A strukturální reforma to je skutečně velmi vágní termín. Já nevím, o jakých reformách se mluví, daňových reformách, to já nevím, nebo co máme třeba my v Holandsku dělat, máme třeba reformovat eh, trh práce, nebo co já myslím, že to by mohlo skončit prostě eh, nekonečnými debatami a v původním textu to nebylo, takže prosím vás, eh, kdybychom to mohli škrtnout a soustředit se skutečně na společný trh, neboť to nám přináleží. Druhý kompromis já jsem se musel smát, když jsem viděl ty peníze, jsem viděl nové peníze, nebo čerstvé peníze, to vypadá, jako by to byly čisté peníze, zatímco ty staré už jsou špiněné. To myslím říct, že ono sypat někam více peněz, to je málo kdy správná odpověď, takže já bych skutečně eh, podpořil paní předsedající, aby to eh, smyslelo. Já si myslím, že tím ta zpráva nějak neutrpí. Já myslím, že eh, pořád eh, zůstáváme tedy otevření investicím veřejným i soukromým dlibostě. A ještě poslední bod, eh, to se týče veřejných služeb ve třetím kompromisu. Opět, je mi líto, že místo vysoké kvality tam zůstala kvalita. A potom tady je třeba Eh, pojem affordable eh, public services, to znamená dostupné eh, veřejné služby. To je zrovna tak vágní. Dostupné může být pro někoho ano, pro druhého ne. Já si myslím, že mm, dostupné veřejné služby místo vysoce kvalitních veřejných služeb to nic nezlepšuje ale o tom se můžeme ještě eh, bavit. Eh, to není červená eh, čára nepřekročitelná na rozdíl od těch nových peněz. Čili pokud se nám podaří najít řešení, a já velice doufám, že ano, tak myslím, že uděláme všechno pro to, abychom mohli hlasovat zítra pro. Děkuji, Pascal. Já k tomu nemám žádné zvláštní komentáře, paní předsedkyně. Um, Děkuji. Tak už mám posledního řečníka, to je Anna Marie. Děkuji vám, paní předsedkyně, také bych chtěla poděkovat a poblahopřát Sergemu Koferatimu Souhlasím se všemi předřečníky, jenom musím říci Denisi Diongovi, jako mému eh, příteli, že komise už řekla, že chce otevřít eh, například služb, mm, trh se službami, takže zapotřebí, abychom takto uh, otevřeli ty možnosti pro uh, jednotný trh. Usínou zpravodaje z EPP paní předsedkyně, tam se hovoří o kompromisním návrhu ohledně čerstvých peněz. Všichni už se o tom zmiňovali, co to jsou tedy ty čerstvé peníze. Myslím, že důležité je to, co řekl Sergio Cofferati. Eh, zaměřme se na to, co je cílem této zprávy, tohoto textu. Na vrch politické agendy, jak na radě v parlamentu v členských státech musí být jasně, že jednotný trh je třetím pilířem Eh, ekonomiky. Doplnění jednotného trhu, připojení tohoto jednotného trhu k evropskému semestru je důležité. A teď, když je zde možnost, možnost revize eh, strategie 2020, eh, to je další téma. Využijeme ty nástroje, které máme, k tomu, abychom podporovali růst, ne abychom tam vkládali víc peněz. To je jiná věc. Já mm, děkuji za to, že se soustředíme na tato fakta. A že se budeme zaměřovat na efektivitu, na účinné využívání financí, které jsou k dispozici, a na, alespoň na inovaci, digitální jednotný trh a na eh, sektor služeb, protože přesně tam, jak víme, je potenciál, nejvyšší potenciál pro pracovní místa. Ze všech dokumentů z komise od nezávislých výzkumníků to vyplývá. Tento kompromisní návrh eh, Eh, který obsahuje slovo fresh, eh, čerstvé peníze, snad tak to může být tedy vyjasněn a slovo fresh tam nemusí být. Děkuji vám. So if there no... Není-li tedy dalších řečníků, kteří by se hlásili do diskuze, tak budeme zítra hlasovat. Ještě jeden řečník se hlásí. Pardon. Merci, madame la Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, zpráva se také 2020 umožňuje univerzální postup EU do horizontu 2020, eh, co se týče pracovních míst a růstu. Výsledky, které byly odhlasovány Evropským eh, parlamentem, nepřinesly ani, růst, nepřinesly ani růst, ani zaměstnanost, ale mm, nadále se tyto problémy, co zde byly, prohlubují. Pan Koferaty jako většina Evropského parlamentu navrhuje eh, vyříšet tyto problémy tím, že se zintenzivní eh, cesta vpřed eh, za jednotným trhem a dosažení mm, dokončení jednotného trhu. Je zapotřebí mít na paměti nerovnosti, které narůstají v důsledku krize. Ne, Eh, nebyl ještě zcela eh, realizován tento jednotný trh eh, v legislativních textech jednotlivých členských států. A v národních i v jiných, na jiných úrovních v v různých podnicích, eh, jsou zde potíže. Viděli jsme ve Francii a v dalších státech, bylo to vidět i na eh, volbách, jaká je situace, co vyjadřují občané a chceme eh, tímto způsobem upozornit na problémy, které zde jsou a řešit je v rámci Evropského parlamentu a takto postupovat. Děkuji. Takže to je celá sada pozměňovacích návrhů, které zde byly přiloženy. Máme kompromisní návrhy. Dnes odpoledne se ještě vyjasní a nyní na zasedání koordinátorů odpoledne eh, budeme diskutovat o postupech v rámci našeho výboru. My víme, že máme velice eh, krátkou eh, lhůtu k tomu, abychom toto vyřešili, ale myslím si, že je užitečné aby kompromisní návrhy, když je to možné, byly předkládány poslancům s větším předstihem. Děkuji všem, kdo eh, na tom vykonali velké množství práce, ale chtěla bych připomenout, že zapotřebí, abychom umožnili větší čas na prostudování pozměňovacích a kompromisních návrhů, zejména když zde máme nové poslance. Děkuji vám ještě jednou. A tímto končí naše zasedání, uvidíme se dnes odpoledne.